Nejdříve zde bude zpráva paní Areny, chudoba z hlediska rovnosti žen a mužů. Máte čtyři minuty, paní zpravodajko. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Jsou to dvě rozpravy, které v podstatě se dotýkají podobných problémů. Hovořili jsme o energetické chudobě a nyní budeme hovořit konkrétně o chudobě z hlediska rovnosti pohlaví. Jaká je situace žen v Evropě? Musíme konstatovat bohužel, že více než 64 milionů žen v Evropě žije v chudobě v Evropě. 48% z těchto žen jsou ženy samoživitelky, které nedokáží čelit mm, nebývalým výdajům, které neočekávají, jsou mnohem zranitelnější a rodiny s jedním rodičem, kde většinou e, ženy zajišťují e, péči o děti, i tyto rodiny trpí exkluzí, tedy vylučováním a e, trpí chudobou. 27 evropských dětí žije na hranici chudoby. To je prakticky 22 milionů dětí, které jsou v situaci chudoby. Také jsme viděli, že úsporná opatření, která jsou někdy mm, za každou cenu, vyostřily nerovnosti v Evropě a také rizika chudoby pro ženy a děti. Mzdové rozpory stále přetrvávají. Hovoříme o chudých pracovnících, o nejistém zaměstnění a je tady také rozpor z hlediska důchodů. Máme tady 39 rozdílu mezi ženami a muži z hlediska důchodů. Takže je tady riziko pro starší ženy. Musíme také připomenout, že cílem strategie 2020 bylo snížit o 20 milionů počet osob, které jsou v chudobě. Jsme ještě vzdáleni tomuto cíli. Musíme skoncovat s tímto nekonečným začarovaným kruhem kde máme 22 milionů v chudobě a zvláště ženy eh, jsou postiženy chudobou. My jsme vypracovali určitou řadu doporučení, tak abychom přerušili tento nekonečný řetězec. První doporučení chce zaručit kvalitní veřejné služby a bezplatný přístup ke vzdělávání, zdravotnictví a soudům bylo prokázáno, že pokud veřejné orgány a služby jsou kvalitní, pak je zde zajištěna lepší efektivita a lepší distribuce bohatství, což je skutečná záchranná síť. Druhé doporučení, které zde máme, je boj proti diskriminaci při zaměstnávání. To je zdroj chudoby ženy. žen. Chceme, aby zde docházelo ke koordinaci rodičovské dovolené otců, matek, tak, aby bylo možné bojovat proti těmto prekérním situacím, které ženy zažívají. A třetí doporučení je důležitá úvaha o minimálním mzdě. To má být nástroj boje proti chudobě. Bylo by dobré mít minimální mzdu, ale my zatím požadujeme, aby došlo k analýze těchto systémů minimálních mest v členských státech, abychom mohli z toho vyvodit eh, osvědčené postupy. Čtvrté doporučení. Když špatně známe fenomén, nemáme dobrá řešení. Proto chceme, aby se zde statisticky monitorovala tato eh, genderová chudoba. Chceme také systém záruk pro děti, tak jak jsme to měli pro mládež. Tam, kde máme významná ohniska chudoby v Evropě, tam musíme mít rozpočtové prostředky a specifické aktivity, které by řešily otázku chudoby dětí. A nakonec požadujeme, a to také souvisí se s předchozí zprávou, požadujeme sociální tarify pro základní potřeby, například přístup k energii, k vodě, tak, aby tito lidé nespadli do této kategorie chudoby. Chceme také daňové pobídky v rámci boje proti chudoby. Chtěla bych poděkovat všem členům, kteří se účastnili vypracování této zprávy a těchto doporučení. Byla to velice vstřícná diskuze a doufám, že většinově odsouhlasíme tuto zprávu. Děkuji. No, krát děkuji. A nyní jsem poněkud obtížné situaci. Teď bychom měli mít catch the eye a mám tady velký počet kolegů a kolegyň, které chtějí vystoupit. Takže Budu postupovat tak, že ti, kteří se přihlásili jako první, dostanou slovo. A ti, kteří již vystoupili v Catch the Eye, nebudou mít slovo. Paní Šojdrová

myslím si že eh, diskriminováni jsou maminky a otcové kteří se starají o děti protože společnost neuznává tuto práci jako společensky prospěšnou a dokud tento přístup bude přetrvávat dotud budou tyto ženy a rodiče diskriminovány. Mnohokrát děkuji paní předsedkyně za tuto možnost vystoupit. Tato zpráva je velmi tvrdá a mm, ukazuje skutečnost, že ženy e, jsou trpící a že jsou vlastně několikanásobně diskriminovány ve společnosti. Již v minulosti e, zde byly iniciativy které se snažily zlepšit situaci žen. Já se domnívám, že ženy by měly požívat vyšší ochrany v Evropské unii. Myslím si, že bychom tady měli mít automatický systém a měli bychom tuto ochranu zajistit v sociální oblasti. Ty skutečnosti jsou dosti podobné v členských státech. Děkuji mnohokrát. Mnohokrát děkuji. Pan Jurek. Děkuji, paní předsedkyně. Chudoba a situace žen, eh, to jsou klíčové společenské otázky. Dobře to známe eh, z Polska, protože v tuto chvíli eh, zavádíme průkopnický program pomoci rodinám, který má velmi zlepšit situaci žen. Akorát nechápu, proč ve zprávě, která se věnuje takovým důležitým otázkám, krajní, věc, krajní levice vsouvá eh, otázky, které s tím nemají co společného. Proč eh, tady se obrácíme na eh, evropské země, aby uznávali rodiny LGBTI? Co to je za rodiny? Co to je bisexuální rodiny? Co to je intersexuální rodiny? V jaké evropské zemi jsou, se uznávají takovéto fenomény? Protože to není například otázka Mariáš Portus Tohle jsou věci, které jsme si vůbec eh, nevydefinovali. Všechno to ukazuje, že tady máme co dočinění s revolucí, která má eh, eh, zničit svět, ve kterém jsme byli vychováni a kterému vděčíme za svoji svobodu. Děkuji. Bilbao Barandika képviselőasszony. No, paní Bilbao bude hovořit. La pobreza en Europa sigue teniendo rostro de mujer Chudoba v Evropě na sebe bere tvář žen. Ženy mají mnohem více potíží z hlediska zaměstnanosti, mají menší příjmy a také menší důchody. Musí se starat o děti, starají se také o seniory a tak přicházíme o talenty a o tyto kapacity, které potřebujeme. Je nutné přijmout opatření, která by zajistila důstojné důchody, přístup ke vzdělání. Je mnoho žen, které se nacházejí eh, v takové situaci, že nemohou pracovat v ekonomických eh, odvětvích. Potřebujeme více zaměstnanosti pro ženy, pro mladé a lepší péči o děti. Potřebujeme evropskou záruku. Úsporná opatření byla vnucena v rámci ekonomické situace. My je odmítáme. Musíme investovat do tohoto sektoru. Potřebujeme revoluci v tomto ohledu, která je absolutně nezbytná. Máme tady ještě velkou práci, kterou musíme realizovat. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Evropská unie nemůže nějak zlehčovat dopad svých politik. Naše politiky jsou důsledkem evropského semestru, memorand a tak dále. Takže dnes 25 evropských obyvatel v 50 členských státech je ohroženo chudobou. A 120 milionů občanů závisí na sociálních dotacích. Tyto politiky vedly k dalšímu sociálnímu vyloučení a zasáhly především ženy – Stát privatizoval veřejné služby, ovlivnilo to také kolektivní vyjednávání, boj proti sociální nerovnosti a diskriminaci. Změní se to může jenom tehdy, když využijeme všechny politiky, zvýšíme platy, zajistíme kolektivní vyjednávání víc veřejných služeb, bezplatné kvalitní služby, vzdělávání, sociálního zabezpečení a další oblasti. Pan Sebastian je na řadě. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl poblahopřát eh, paní zpravodajce. Eh, toto je velmi důležitá zpráva, která vysílá jednoznačný signál. Úsporná politika měla ničivý dopad, nezapomínejme na to. Tato úsporná politika byla vnucena Evropskou komisí a měla úděsné dopady na ženy. Ženy jsou nejzranitelnější hlediska vzdělávání, zdravotnictví, justice. Ženy jsou prvními oběťmi. Neexistuje skutečná rovnost. Musíme zde ještě mnohé napravit. Hovoříme o milionech žen, které jsou diskriminovány a které trpí protože eh, politika rovného postavení je mrtvým písmenem. Doufejme, že zítra mm, přijmeme širokou mažo- eh, většinou toto doporučení. Děkuji. Pan Arno. Dokrát děkuji, paní předsedkyně. Je dobré, že Evropský parlament debatuje o rovnosti nebo chudobě z hlediska rovnosti pohlavu. Možná, že bychom mohli věnovat takové významné debatě víc než pět minut. Já třeba vím, že všech Sedm vrcholných pozic v EU mají muži. Takže ještě máme dalekou cestu. Británie samozřejmě stojí na čele v řadě těchto věcí, například ve vědě a ve výzkumu, kde Británie stojí na čele. Máme nejlepší univerzity na světě, ale máme také nejvíc nebo víc žen ve vědě a ve výzkumu než jinde v Unii. Od roku 1970 máme zákon o rovném odměňování, ještě předtím, než jsme vstoupili do Evropské unie a dlouho předtím, než k tomu něco přijala Evropská unie. Máme zaručených 52 týdnů mateřské dovolené podle britského práva, Když to obecný požadavek unie je 14 týdnů. Zvýšili jsme příspěvky ženám o 300 liber. képviselő úr következik. A pan Korvin eh, má slovo, prosím. Eh, já jsem, já jsem chtěl upozornit, že kolega říkal, že v Evropě je 120 milionů eh, chudých. Předřečník říkal, že je tady 29 milionů chudých žen, takže tady 91 milionů chudých mužů, tak proč se zabýváme jenom ženami, ale o to tady nejde. Eh, ženy samotné eh, žijí v chudobě, protože eh, je nikdo naučil, že mají být dobrými matkami, dobrými ženami, jenom je naučili, že něco takového vůbec nemusí dělat a to hlavně díky teorii genderu. Děkuji. Na pej- Eh, vy jste zřejmě nedával pozor. 64 milionů žen žije v chudobě ze 120 milionů celkem. 27 milionů eh, máme chudých dětí v současnosti v Evropě. Paní Šulica bude hovořit jako poslední predsjednice iz razloga što... Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já jsem byla stínovou zpravodajkou u této zprávy. U této zprávy paní Areny. A my jsme s paní Arenou velice dobře spolupracovali. My se shodneme na příčinách chudoby žen. Bohužel, přestože jsme dobře spolupracovali, nedospěli jsme ke kompromisům a naše frakce nebude moct podpořit tuto zprávu, protože je tam řada citlivých aspektů, které by neměly být předmětem této zprávy. A nesouvisí to přímo s příčinami chudoby žen. Neodpovídá to zásadám ELS. Mám na mysli především subsidiaritu a určité prvky, které podle mě neměly patřit do této zprávy. Z tohoto důvodu tuto zprávu nepodpoříme, ale jsme proto, abychom vyřešili příčiny chudoby žen. Děkuji. Mnohokrát ještě paní Toms jako poslední řečník. Mnohokrát děkuji. Evropská unie už několik let bojuje proti sociálnímu vyloučení a chudobě. V naší politické frakci jsme proti jakékoliv formy chudoby, ale musíme mít na paměti, že ženy jsou více ohrožené a hodně trpí diskriminací a proto se zaslouží speciální pozornost. Některé části této zprávy jsou velmi dobré a já je podpořím. Ale není přijatelné, aby v usnesení, která potřebujeme, byly neustále ideologické prvky. To je skutečně nepřijatelné. Politiky na trhu práce musí být takové, aby dávaly rovné příležitosti všem, pokud je o zaměstnanost, odměňování a všechny ostatní věci. Nesmí se diskriminovat. Diskriminace pozitivní i negativní je špatná. Ale zapomínáte na zásadu subsidiarity – jak už říkala kolegyně, my tuto zprávu nebudeme moct podpořit. Děkuji. A nyní pan komisař. Madam President, thank you. And I'd like... Paní předsedkyně, děkuji. Na úvod bych chtěl poděkovat zpravodajce paní Areně za tuto zprávu o nerovnosti žen a mužů ve světě práce a, a o tom, jaký dopad to má na naši společnost. A také za doporučení v této zprávě. Zaměstnanost žen stoupá, je to asi 64% v roce 2015. Ženy mají nižší mzdy a jsou méně zastoupeny na trhu práce. A to znamená, že jejich finanční situace je stále méně jistá než situace mužů. Jak už jsme slyšeli, mnohem více žen než mužů v Evropské unii žije v chudobě. A jak paní zpravodajka vysvětlila, riziko chudoby je zvlášť vysoké mezi matkami samoživitelkami a také mezi staršími ženami. Ženy mají nižší mzdy, často pracují na částečný úvazek a mají přestávky v kariéře a to také často vede k tomu, že jsou rozdíly mezi penzemi. Důchody žen jsou o 40% nižší než důchody mužů a je samozřejmě eh, také pravděpodobnější, že ženy vůbec nebudou mít důchod. Loni v červnu chválila závěry o e, rozdílech v odměňování mužů a žen. Chceme dál zmenšovat tyto rozdíly a sociální politiky, politiky nezaměstnanosti členských států se musí také vyhodnotit v rámci evropského semestru. Loni v prosinci komise e, zveřejnila strategické zapojení za účelem rovnosti pohlaví. To stanovilo celkový rámec pro evropské iniciativy, které mají vylepšit rovnost pohlaví. Jsou tam mimo jiné prioritní oblasti, třeba zvýšení počtu žen na trhu práce, zmenšení rozdílu mezi odměňování a v důchodech a také to, že ženy budou finančně více nezávislé. Budeme tyto věci dál pozorně sledovat. Předložili jsme také doporučení pro jednotlivé země tam, kde tyto země stojí před největšími výzvami. Jak je uvedeno ve vaší zprávě, potřebujeme také odpovědající politiky pro rovnováhu osobního a pracovního života, aby ženy, které si to budou přát, mohly se hrát plnohodnotnou roli na trhu práce. V loňském roce komise chválila novou iniciativu, která má vylepšit rovnováhu mezi pracovním a osobním životem pro rodiče i pro ostatní rodinné příslušníky. Patří tam několik opatření, například odpovídající dovolené, flexibilní práce a také podpora pro cenově dostupné služby péče o děti. Další fáze této konzultace eh, začíná v blízké době. Bude se to týkat legislativní eh, části této iniciativy a moji kolegové k tomu předloží návrhy do konce roku. Komise plánuje vytvořit Evropský pilíř sociálních práv a rovnosti pohlaví. Návrh tohoto pilíře, který teď už byl schválen pro širší konzultaci, zdůrazňuje vylepšení situace žen na trhu práce. A já si myslím, že spravedlnost, která je jádrem této zprávy, je zásadní i v agendě komise a také pro ten princip, že nikoho bychom neměli nechat stranou. Tím se budeme dál řídit naší práci, abychom podpořili větší rovnost pohlaví v Evropě. Mnohokrát děkuji, pane komisaři. Tím uh, ukončíme uh, rozpravu, ale